Děkuji, paní Veržia. Vycházím z toho, že e, ostatní frakce stejně angažovaně to vzali na vědomí. Takže to bude předloženo na příštím jednání. A potom to